Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, vás vyzval k návratu na vaše místa, prosím. J'ouvre la séance. Takže zahajuji zasedání rozpočtového výboru. A Omlouvám se vám, kolegové, že začínáme později. Je to dáno tím, že výjimečně dlouho trvala schůze koordinátorů, neboť měli velmi nabitý program právě dnes. Nejprve se chci zeptat, zda souhlasíte s pořadem jednání s tím, že bod číslo 9 se odkládá. Taktéž bod 14 o Frontexu, protože jsme nedostali odpovídající podklady pro to, abychom mohli zaujmout stanovisko a umožnit eh, zpravodajce paní Holmajer, aby nás seznámila se svým názorem. Takže pokud nejsou žádné námitky a vzali jsme na vědomí, že tyto dva body se odkládají a jinak tedy považuji dnešní program za schválený. Musím vás informovat o rozhodnutí koordinátorů, které bylo právě přijato. Jedná se o požádání o zprávu z vlastní iniciativy o výroční zprávě Evropské investiční banky. Vy jste dostali návrhy zápisů se schůzí z 9. 10. listopadu, 8. prosince, 9. ledna, 12. ledna a 9. února. Takže můžeme je považovat za schválené, nejsou námitky, nejsou žádosti o změnu, takže jsou tyto zápisy schválené. A nyní dávám slovo kolegovi Richardu Ashworthovi, který je zpravodajem ostatních oddílů, především návrhu rozpočtu Evropského parlamentu pro rok 2018. Prosím, pane zpravodaji, děkujeme za návrh zprávy, který jste nám předal a máte slovo. Uh, merci, monsieur président. Uh, the draft report... Děkuji vám, pane předsedo. Ten návrh zprávy, který máte před sebou, je již třetí za toto legislativní období a e, pátý z víceletého finančního rámce. A já bych tady chtěl složit hold svým dvěma předchůdcům, panu Tarandovi a panu Deprezovi, kteří mi nesmírně pomohli a jim tedy děkuji za jejich práci. Já už jsem vám rozeslal eh, dřívější verzi této zprávy s tínovým zpravodajům a už jsem od některých získal podněty a začlenil je do této verze. Eh, já teď nechci každopádně eh, procházet tu zprávu řádek pořádku, aby to dlouho netrvalo, ale chtěl bych pouze nastínit priority, které mám. Za prvé, jako vždycky jde o to, aby prostředky byly efektivně vynaloženy. Je zapotřebí, aby rozpočet parlamentu zůstal pod 20% rozpočtového okruhu 5. Abychom toho dosáhli, musíme hledat úspory e, oproti e, návrhu odhadu od předsednictva. Já tedy vítám jakoukoliv pomoc kolegů nebo stínových zpravodajů e, s tím, abychom identifikovali, kde lze šetřit. Druhou prioritou je postarat se o to, aby parlament mohl vykonávat své úkoly. Proto bych chtěl podpořit naše eh, služby eh, administrativu, aby mohla lépe zvládat svou práci. A za třetí je tu otázka transparentnosti a zodpovědnosti. Eh, zcela jasně tu máme několik otázek, které se týkají financování politických stran a nadací. A kolegové určitě víte, že máme určité e, vysoce sledované kauzy, které e, probíhají a které ukázaly slabiny v kontrole a správě těchto financí. Tím neříkám, že nějakým způsobem kritizuji politické strany nebo nadace, všechny. To ani zdaleka ne. Samozřejmě u těch, které už mají osvědčené postupy, velice eh, rád se vyslovím pro další podporu a financování. Ale myslím si zkrátka, že je zapotřebí více transparentnosti a odpovědnosti. A proto jsem se zamýšlel nad tím, jakým způsobem toho dosáhnout. A tady eh, bych chtěl poděkovat eh, administrativě za to, že mě provedla touto cestou jsou při těchto užitečných úvahách a já bych jim velice rád pomáhala, podpořil je eh, v zájmu vyšší transparentnosti. Teď k ještě k dalším problémům, které zdůrazňují ve zprávě. Za prvé je to kyberbezpečnost eh, velice podporuji činnost parlamentu v boji proti eh, kybernetickým útokům a právě tak pokud jde o klimatické změny, eh, tak podporuji práci parlamentu. Myslím si, že kyberútoky jsou čím dál eh, vážnější hrozba a musíme si jejich nebezpečí uvědomovat. A je lépe e, utrácet peníze preventivně, než potom na reakce na útoky. Pokud jde o budovy, e, je tady několik aspektů. Jednak bych chtěl prohlásit, že jsem zklamán tím, že předsednictvo nepředložilo dlouhodobou strategii budov, e, což je tradičně taková povinnost nebo slib, který předsednictvo dalo a který nesplnilo už asi rok. Eh, já bych rád, kdyby se předsednictvo opět navrátilo k tomuto slibu. A pokud jde o konkrétní otázky, tak eh, blížíme se eh, k dokončení výstavby budovy KAD Konrad Adenauer a je zapotřebí se postarat o to, aby finance byly vynakládány správně. Pokud jde o budovu PHS, tak zase potřebujeme více transparentnosti v návrzích Byra a generálního tajemníka. Je jasné, že s touto budovou máme dlouhodobé problémy a finance, které jsou vyčleněny eh, na ní v rozpočtu, jsou na přípravné práce. Myslím si každopádně, že parlament by tady měl usilovat o vyšší transparentnost. Pokud jde o hledání úspor v parlamentním rozpočtu, eh, už mě nějakou dobu napadá jedna věc a to je eh, praktika eh, ústního vysvětlování hlasování. Já nemám problém s tím, když poslanec chce ústně vysvětlit hlasování, ale občas si říkám, proč, když to musí být eh, tlumočeno do 23 různých jazyků, když poslanec se obrací pouze na své voliče ve své zemi. Eh, v tom případě tlumočníci musí nasadit další směnu, aby pokryli vysvětlování hlasování, což je nesmírně nákladné. Není na čase, vážení kolegové, když, pou, když povzbuzujeme poslance k tomu, aby vysvětlovali hlasování písemně, eh, abychom eh, zavedli eh, jakýsi voxbox, takové nějaké zařízení, nebo aby byro našlo způsob, jak docílit téhož, ale s úsporou peněz. Dále k ke sdělení o volbách v roce 2019 generální tajemník eh, požaduje finance na podporu tohoto programu. Eh, já to akceptuji, považuji to za správné, myslím si, že se musíme zavázat k tomuto výdaji už nyní a chtěl bych eh, vyzvat kolegy k tomu, aby se už teď podívali na distribuci těchto výdajů a chtěl bych poprosit kolegy, aby se pokusili identifikovat, kde přesně, kdy a jak budou prostředky vynakládány. Potom podobně eh, pak máme od poslanců eh, obecné eh, výdaje a tady jsem obdržel řadu připomínků připomínek, které usilovaly o vyšší transparentnost a já jim velice rád vyhovím. Já se setkám se stínovými zpravodaji ve čtvrtek, pane předsedo, ale uvítám názory kolegů už nyní. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji. Takže zahájíme rozpravu. Mnozí jste se přihlásili, chcete zareagovat. Takže nejprve pan Rubik. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já bych chtěl panu kolegovi srdečně poděkovat, protože vidíme, že Rozpočet Evropského parlamentu je samozřejmě velice e, ožehavé téma a e, Richard Ashworth si myslím, že ve svém příspěvku e, hovořil velice výstižně a k věci. Mně tady jde o principiální úvahy ohledně toho, jak chceme v budoucnu posílit evropskou demokracii. A proto si myslím, že je jasné, že hlavy států a vlád nám uložili ten, to, ten pokles rozpočtu o 4% za sedm let a eh, proto si myslím, že, že bylo zamítnuto 76 eh, eh, volných postů, protože musíme snižovat personální stavy, což vedlo ke značným problémům ve výborech. A nyní ve, v roce 2018 dochází k tomu, že budou zahájena vyjednávání o Brexitu a tím pádem budeme muset plnit ještě další dodatečné úkoly, což bude nesmírně složité a já si upřímně řeknu řečeno nemůžu, neumím představit, co se stane, když politická úroveň nenajde žádné řešení Brexitu. Proto jsem spíš proto, abychom těch 19,06% už dále neškrtali. Naopak si myslím, že Evropský parlament by měl se preventivně pojistit na eh, obtížnost vyjednávání a zůstat na 20%, což je dlouhodobá osvědčená strategie, že parlament si nárokuje 20%. Je to eh, horní hranice, kterou jsme si sami zvolili, abychom co nejúsporněji zacházeli s prostředky e, a e, myslím si, že Eh, nedos, nenaplňovat tuto hranici v takovémto rozsahu, jak je, nyní, eh, jak je tomu nyní, to vzhledem k obtížné situaci na evropské úrovni není příliš představitelné. Eh, podpora kyberbezpečnosti, to hodnotím velice pozitivně. Evropský parlament v příštím roce během vyjednávání o Brexitu a během předvolebního období bude vystaven mnoha útokům. Víme, jaké jsou problémy s Tureckem, víme, jaké problémy má Amerika, Eh, jak je to v Rusku. Všude kolem Evropy jsou značné obtíže a méně podpory pro demokracii eh, to eh, je komplikované, proto si myslím, že kyberbezpečnost bychom měli podpořit. Pokud je o General Allowance, obecný e, příspěvek, obecnou náhradu, tak tady na začátku volebního období e, se všechny politické skupiny shodly a já bych prosil, aby tu dohodu, kterou jsme uzavřeli pro toto legislativní období, e, abychom ji dodržovali i nadále a pokud jde o příští období, pokud v příštím období eh, máme něco diskutovat, tak si myslím, že by bylo dobré, abychom také eh, předpovídali jaksi dobrovolnost tohoto opatření. Každý to může oznamit, v rámci volebního boje, že je plně transparentní eh, eh, a tak dále. Takže eh, já si myslím, že tady bych posílil dobrovolnost a spíše hledisko pobídky. Pokud to tak někdo chce dělat, tak by měl mít výhodu. Myslím si, že to prospěje transparenci, pokud poslanci si sami vytvoří tu transparentnost tak, jak se domnívají, že to jejich voliči ocení. Pokud jde o příspěvek na sekretariát, tak bych chtěl e, zmínit, že práce nám přibyla v uplynulých měsících. Máme e, interní předpisy, mnoho interních nových předpisů a e, jedna osoba v mém kanceláři je téměř plně vytížena účetnictvím a administrativní legislativními úkoly a já bych navrhl, abychom u příspěvku na sekretariát provedli zvýšení, e, abychom e, pokryli náklady na kvalifikované pracovníky, na asistenty, kteří cestují do Štrasburku. E, je zapotřebí, když, když se podíváme, jak zatížení jsou naši pracovníci v kancelářích, kolik práce musí zvládat, tak si myslím, že na finanční úrovni by se to mělo také projevit. Eh, měli bychom s našimi eh, kolegy zacházet lépe, to nejsou peníze pro nás, to jsou peníze na plat eh, pro ně. Samozřejmě by to mělo pokryt při nejmenším inflaci a zejména by to mělo být odměnou za jejich excelentní práci, odměna pro kvalitní pracovníky, které máme. Ve volebním roce je jasné, že Evropský parlament má závažný úkol eh, volat lidi, aby vůbec přišli k volbám. Eh, volební účast je základem demokracie a proto v roce 2019, kdy eh, nastane reálně Brexit právě ve volebním roce, to bude velká zátěž na naše britské kolegy, ale také na nás. A já doufám, že smíšený výbor britského parlamentu a Evropského parlamentu společně najde řešení pro to, abychom eh, co nejoptimálněji oslovili voliče. Děkuji. Děkuji, pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych panu zpravodaji chtěl poděkovat. Myslím, že se s odvahou pustil do tvorby rozpočtu a připomínkám k rozpočtu na rok 2018 a my mu všichni držíme palce a budeme ho podporovat. Pamatujeme si, když tu minule byl generální tajemník a já jsem mu položil otázku. My jsme loni v Dubnu schválili to, že jednou za pět roků se bude rozpočet Evropského parlamentu sestavovat nejen indexováním, ale také na, zá, na základě reálných potřeb. Protože někdy se nám stalo, že jsme někdy indexovali energie na několik roků a pak se nám stalo, že například v roce 2015 jsme dali čtyřikrát větší koeficient než inflace. To znamená, že ty ty deformace mohou být relativně velké. Takže jsme schválili, že jednou za pět roků uděláme reálný rozpočet, pak ho další čtyři roky budeme indexovat a zase zopakovat. A zároveň jsme schválili, že prvním takovým rokem bude rok 2018. A já jsem nedostal odpověď, zda se to takto vytvořilo. A nejsem z toho tak úplně šťastný, když my schválíme jednoznačné usnesení, 90% hlasy to schválíme v parlamentu a pak se to nezrealizuje. Takže zamýšleme se, proč to tak nejde, proč se to tak nedělá. Nám se stalo to, že na konci máme nějaký přebytek o nějakých 70 milionů eur. Už teď víme, že takový přebytek tu bude a samozřejmě ho pak využijeme správně, použijeme ho na splátky budov, to je v pořádku, ale proč eh, neplánovat reálně naše náklady už na, eh, od začátku? Můžeme mít ty finance k dispozici, můžeme je použít na splátku a vydělat tím na úrocích. Takže aby to bylo tedy eh, jasné, to je tady důležité. Další otázka. Já nyní jako kvestor jsem dostal do portfolia také informační kanceláře Evropského parlamentu v jednotlivých zemích a zjistil jsem následující věci. Například v Římě Evropská kancelář, Evropská informační kancelář má devět volných kanceláří, které může pronajímat, ale pouze frakcím. Tři jsou pronajaté a šest je volných. Možná už, jich, eh, už jsou volné nějakých deset let. Nikdo tam není. V centru města, v Římě, nádherné prostory nevyužité. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ve Vilniusu například jsou tři kanceláře a žádná velká frakce ani neví, že si je může bezplatně pronajmout. A potom přijde někdo, kdo tam má jednoho zvoleného poslance a bezplatně dostane kancelář. My, já to všechno samozřejmě zanalizuju, ale my si musíme říct, chceme vůbec to, aby to takto bylo. Měli bychom pracovat tak, jak získat další prostředky z parlamentu tím, abychom mohli pokryt jiné oblasti, ale možná k tomu dospějeme na podzim, protože v první řadě to musíme všechno zanalizovat. Děkuji. Monsieur Depré. Pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, a už jsem to říkal v minulosti, mně se ta zpráva moc líbila, připadá mi dobře napsaná, dobře strukturovaná, dobře vyargumentovaná. A když uvážíme, že to píše Brit z EKR, tak chci to zvlášť ocenit. Dobrá. Kromě celé řady bodů, se kterými souhlasím, mám pár připomínek. Samozřejmě souhlasím s tím, že návrh rozpočtu parlamentu nedosahuje těch 20%, což je pravidlo, ale zdá se mi, že hlavně nám chybí kritická úvaha eh, ohledně některých navýšení výdajů, které jsou požadovány. Já jsem si to v rychlosti spočítal a když si tento rozpočet analyzujeme, tak vidíme, že bez výdajů bez mimořádných výdajů dochází k reálnému nárůstu o 3,26 oproti roku 2017. Já souhlasím, že nárůst o 3,26 může být oprávněno třeba na osobní náklady, protože eh, samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba upravit mzdy podle stávajících tabulek. Ale to se týká 70, 68%, ale u ostatních výdajů by bylo potřeba zdůvodnit něco jiného než indexování, protože eh, pak bychom dospěli někam jinam. I když, a já to zpravodaji říkám, pan Livre, já vám ukážu, já vás seznámím se zajímavým výpočtem. V posledních letech jsem pozoroval, které části rozpočtu bývají systematicky nadhodnocovány. To se naprosto pravidelně opakuje v posledních letech. A to jsou rozpočtové linky, kdy na konci roku se ty prostředky využívají na financování částečně politiky budov. Je to strukturální problém, zcela pravidelně se to opakuje. A takže já bych tomu rád věnoval více pozornosti z naší strany. Tím spíš, že se nám říká, že tyto prostředky jsou nezbytné pro financování ten budovy Konrad Adenauer. Budova Konrad Adenauer je v plánovaných výdajích na příští rok ve výši asi 60 milionů. Když vezmu v úvahu výdaje, které jsou již zaúčtované do letošního, již teď do rozpočtu, tak pro dokončení budovy Adenauer eh, se počítá z 30 miliony eur takže někde musíme ještě sehnat 27 milionů právě z těch nevypotřebovaných položek, jenomže to, eh, každý rok nám zbývá v těch nevypotřebovaných položkách 50 až 70 milionů. Takže já neříkám, že máme být chudí, ale taky nesouhlasím s panem Rubikem v tom, když on odůvodňuje navýšení výdajů Eh, protože si myslím, že to není zrovna dobrá strategie. Takže upozorňuji na to, že budeme muset se zamyslet nad relevantností některých žádostí o navýšení rozpočtu. Naopak ale souhlasím s prioritami, co se týče bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, co se týče volebné, volební kampaně, tam já jsem rezervovanější. 25 milionů eur, které Pan Ashford mě když tak kontroluje v, mezina, v mimořádných výdajích, to se mi nezdá, že by patřilo do mimořádných výdajů. A nejsem si přesvědčen o přidané hodnotě 25 milionů eur. Já mám pocit, že prakticky drtivá většina všech propagačních akcí Evropského parlamentu a evropských struktur obecně, co do publikací, eh, vysílání a podobně vlastně si je adresováno pouze přesvědčeným, jak ale ten hlavní problém my nemáme s pozbuzováním přesvědčených. Náš problém je, eh, jak si ovlivnit eh, lhostejné a nepřátelské eh, občany. Takže si myslím, že by bylo lepší si o tom pohovořit s oddělením komunikace Evropského parlamentu ještě mě napadá celá řada věcí, hovořil jsem o tom na schůzi koordinátorů. Já oceňuji, co třeba píše ty kritické postoje eh, týkající se těch 75 míst pro politické frakce, v tom s ním souhlasím. Souhlasím taky s tím, že je potřeba omezit některé výdaje na politické skupiny a, a nadace a mm, jak si i mm, valorizace mi tady připadá jako maximum. Dále otázka, co se týče té, toho poplatku, já už nevím, jak se to jmenuje, na režijní náklady, myslím. Ten návrh, který tady uvádí, aby generální sekretariát a byro učinili skutečnou revizi systému, který by vstoupil v platnost v příštím volebním období. Protože jestli teď něco máme udělat, tak to bude narychlo, bez pořádné přípravy, ale musíme velmi přesně definovat, jakým způsobem budou alokovány a odůvodněny výdaje, režijní výdaje od příštího volebního období. To si myslím, že je naprosto stěžení a na to bychom měli generálního tajemníka a byro upozornit. Takže tolik několik úvah z mé strany. Mám ještě nějaké další, ale to budeme mít ještě příležitost prodiskutovat později. Děkuji. A pan Delano. Děkuji, pane předsedo. Jak říkalo kolegové Maňka i další, souhlasím s tím, abychom prostředky využívali co nejlépe. Spravodaj správně říká, že parlament musí prioritně vykonávat svoje legislativní aktivity ale řekl bych, že my je nemůžeme vykonávat v bublině. Evropský parlament musí mít možnost komunikovat, eh, uveřejňovat svou práci, otevírat se ven, seznamovat veřejnost s hodnotami parlamentu, s hodnotami Evropské unie a ty jednotlivé ceny, které jsou udělovány, Sacharovova cena, cena Lux, eh, to jsou všechno prostředky rozvíjet eh, společenská témata a podporují vlastně mm, navíc tedy aktivity v oblasti kinematografie. Co se týče evropských aktivit, samozřejmě musíme komunikovat o naší legislativní činnosti a nenechávat pouze prostor komisi a radě, Eh, rozpočet eh, navržený pro Evropský parlament eh, v, v rámci kapitoly 5 by podle mého názoru mohl část toho rozpočtu využít proto, abychom lépe informovali o roli parlamentu a významu parlamentu a významu Eh, hlasování občanů v eurovolbách každých pět let. My musíme lépe informovat o parlamentu, aby občané skutečně chodili k volbám a hlasovali. Děkuji vám. Paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Několik takových obecných připomínek, i když mnohé tu již zazněly od předřečníků socialisté. Uh, sdílejí principy, které pan Ashworth vyjadřil ve svém textu. Samozřejmě to, co se týče řádného vynakládání s veřejnými prostředky a oblasti transparentnosti. Čím více informací můžeme poskytnout, čím transparentnější budeme o vynakládání s našimi prostředky, tím lépe vysvětlíme naše akce. A ono se to hodně týká těch všeobecných výdajů, což je to opakující se téma, ke kterému se dostáváme každý rok. Je pravda, že to není poprvé, kdy se to snažíme vyřešit, tedy nějaký takový návrh parlamentu, ale je také pravdou, že byro často ignoruje to, o čem hlasuje tento parlament. Takže považuji za rozumný návrh pana Ashworta pracovat v průběhu tohoto mandátu na tom, aby byro či generální sekretariát měl konkrétní, již uzavřený návrh pro nadcházející mandát. Co se týče politických stran a nadací, samozřejmě nahlížíme na to stejně. Sdílíme požadavek co nejvyšší transparentnosti a co nejlepší vynakládání finančních prostředků, ale také obhajujeme financování ze strany evropského rozpočtu no, politickým stranám a také nadací. My mnoho času my pro Evropané obhajujeme to, aby Evropa měla více pravomocí v této oblasti a proto je zapotřebí, aby to bylo navrženo také kontrolováno ze strany politických stran. Takže tu hovoříme o europeizaci eh, politických stran, tak eh, nemůžeme chtít, aby vlastně eh, politické strany jenom byly takovou sumou sumárum všech stran z 28 států. Pak ještě eh, několik připomínek v návrhu pana Švorte eh, zní, že tedy blahopřeje za ty dobré návrhy, studii, Eh, pro Evropský parlament. To samozřejmě nespochybnuju, jenom bych chtěla vědět, kolik prostředků utrácíme za tyto studie a kdo vlastně je vykonává, protože já mám takový dojem, že nikdy tu dochází k duplikaci struktur a to nejen interně, ale že někdy nasmlouváváme i externí služby, které pak ty studie vykonávají. A co se týče inflace, tady to již zaznělo, ale je zřejmé, že celá řada rozpočtových položek byly navýšeny díky inflaci, například platy úředníků a jiných pracujících tady i v parlamentu to je zřejmé, ale um, pak je tu otázka, jak tedy na, navýšit uh, rozpočet parlamentu, aby se tam zobrazila i ta inflace. Chtělo by to um, popsat trošku detailněji a uh, poukázal na to i pan Maňka, že tedy to, co rozpočtujeme, tak každoročně, když to vykonáváme, je tam vždycky podstatný eh, rozběr. Co se týče ceny lux, my socialisté naprosto eh, podporujeme to, aby se s udělováním této ceny podporovalo. A na závěr mám na eh, zpravodaje dvě otázky k návrhům, které tu předkládá, protože nevíme, co stojí v pozadí těch návrhů. V jednom navrhuje ještě více posílit dialog s národními parlamenty a já myslím, že v této oblasti se vynaložilo podstatné úsilí. Nevím, zda on má na mysli nějakou konkrétní oblast, kde požaduje ještě to navýšení úsilí a kontaktu s národními parlamenty. A druhá oblast, prostředky na volební kampaň. E, tady se se stanovuje, že ty prostředky by měly být jasně určené, aby se vysvětlila role Evropského parlamentu. Já nevím, zde eh, došlo k něčemu, eh, kdy třeba podle názory, názor pana zpravodaje to nebylo přesně tak, nebo proč si teda přeje tak jasně tady určit to vlastně eh, ten záměr těch prostředků vynaložených na tu komunikační kampaň. To je vše, děkuji. La parole. A nyní má slovo pan Taron. Děkuji vám. Já to vezmu také velice rychle. Jsem velice rád, že ten text se od minulé schůze vyvinul dobrým směrem. On už byl výborný předtím a posloužil jako základ diskuze a jak vidíme dnes, tak je čím dál lepší. Zejména bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že začlenil připomínku z minulé schůze eh, ohledně životnosti budovy PHS a potom další připomínky k politice budov. Pokud jde o úspory, tak si myslím, že nic není přirozenější než omezit vysvětlování hlasování a z prime timeu je přidat až někam k půlnoci pro noční sovy. A já bych šel ještě dále. Já si myslím, že vysvětlovat hlasování by se mělo písemně a nemělo by se tlumočit a překládat. To by bylo ještě lepší, ale nevím, jestli to patří do zprávy o rozpočtu, anebo jestli se to spíše hodí do nějakého jiného výboru, který by mohl mít jiný názor. pokud eh, chceme financovat eh, komunikační předvolební program, eh, tak mě trošku překvapuje, že paní Gardia Zabal tady vidí příliš mnoho omezení. Co pak si nepamatujete, že jsme žádali o to, aby náš zástupce se účastnil přípravného výboru a generální tajemník nám neposkytl jasnou odpověď, že budeme zapojeni. Neřekl nám nic. Možná, že kdybychom byli zapojeni, bylo by restrikcí méně. Ale dokud rozpočtový výbor nebude zapojen, tak musí být restrikce přísné. Zdá se mi také, že letos náš rozpočtový postup bude poněkud méně kostrbatý než v loni, což je samozřejmě díky zkušenosti zpravodaje a díky politické dobré vůli. A právě proto Právě proto je mi líto, že Britové odchází. Tak vidím, že to je dojemné. Pan Valí. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Zaslechli jsme si tu, nebo jsou tu zapracovány nejrůznější eh, dodatky v této verzi a myslím si obecně, že se jedná o dobrý návrh. To, co tu zmiňuje pan Ashworth, to je opravdu eh, dobré. To znamená, my si přejeme zejména kladně hlasovat. Co se týče politiky budov. Tady je opravdu do, by bylo dobré, kdyby nám sekretariát mohl poskytnout více návrhů v této oblasti. Já sám navrhnu určité zvážené škrty, představím je na zasedání stínových zpravodajů. Tak, abychom se mohli pokusit snížit eh, o 3,26 ten nárůst, který si myslím, že je podstatně vysoký, když si vezmeme eh, stávající eh, sazbu. Co se týče indexace, myslím si, že bychom s ní měli pokračovat. To zahrnuje um, různé země. Myslím si, že se jedná tedy o indexy více zemí. Mnohé země se nacházejí v situaci deflace pokud se zabýváme inflací, je třeba se na ní zaměřit všeobecně. A pak, co se týče jednotlivých otázek eh, ohledně nadací, my jsme vyjádřili postoj již eh, i ohledně těch předcházejících zpráv. Bylo by dobré, kdyby a jich bylo méně, ne více. K té komunikační kampani ta částka 25 milionů, tam nám generální tajemník již sdělit, sdělil, jak eh, to bude využito, ale my jsme proti takovému vynakládání prostředků. To, co se vynaložilo v roce 2014 v této oblasti, nepřineslo nějaké konkrétní výsledky, protože účast na volbách v letech 2009 se ostatně snížila. Ty studie k obnovování budov PHS těch 14 milionů eur, i tady tento náklad se nám zdá trošku vysoký a řekněme i přebytečný, takže v každém případě, ale v porovnání s minulostí se nám jsme se eh, připojovali k zpravodaji. Já tady vnímám tu určitou ambici a vůli zapracovat na konkrétních výsledcích, to ano. A vím, že samozřejmě každý máme jiný názor. A Doufám, že náš návrh přijmete. Um, já to také vezmu velice stručně, předem se omlouvám, eh, protože eh, náš stínový zpravodaj Junos Omarží se omlouvá, eh, nemohl jsem dnes dorazit. Celkově souhlasíme s prioritami zpravodaje a sdílíme několik jeho výhrad ohledně těch problémů, které tu už zazněly. Byli bychom rádi, kdyby došlo k posílení odpovědnosti sociálního aspektu a k posílení odpovědnosti vůči zaměstnancům institucí, a e, těmi, kterých se týkají kontrakty se třetími stranami. Vítám zlepšení ohledně transparentnosti, e, zejména e, ty návrhy, které podal pan Maňka. A konečně chci říci, že je skvělé, že došlo k uznání irského jazyka. Hovoříme o tom, že chceme být přístupní občanům, že s nimi chceme komunikovat a fakt, že respektujeme nejen irský jazyk, ale že vysíláme jasný signál v tom smyslu, že v tomto parlamentu respektujeme multikulturalismus a a mnohojazyčnost, to je dobrá věc. Takže to je pro mě velice pozitivní a těším se na to, že budu moci s vámi hovořit a komunikovat eh, až na věky věků svým mateřským jazykem. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného ke slovu. Osobně bych chtěl také ocenit práci našeho zpravodaje a děkuji mu za všechno vysvětlení. Myslím, že tam těch 20% u titulu 5, to bychom měli promyslet obezřetně, protože pokud ostatní výdaje oddílu 5 by měly značně růst, tak si musíme dávat pozor na to, jestli nutně musíme dosáhnout 20%, protože si nejsem jist, jestli to znamená správné hospodaření s veřejnými prostředky. Evropa každý rok eh, adresuje členským zemím nějaká doporučení a v tom je vyzývá, aby jak si hospodařili řádně a obezřetně. Jakou autoritu by měl Evropský parlament, pokud by svůj rozpočet navýšil o 3,26 mm, tedy své výdaje? Mm, je to trošku rozpor. Samozřejmě na jedné straně jsou platy, ale právní základ, který byl definovaný před třemi lety, bere v potaz růst mest v různých zemích, ale to neznamená, že úředníci, kteří pracují v Bruselu, v Lucembursku nebo ve Štrasburku, eh, se setkávají s růstem cen, jako třeba ve Varšavě nebo v jiných zemích. Takže pozor na efekty tohoto ukazatele. Jestliže by veřejné mínění jaksi eh, trvalo na těchto mechanismech, tak by mohlo, nebo pokud by se do toho pustilo, tak by mohlo spochybňovat. Mm, nestačí si si 25 milionů na komunikace, abychom prokázali, že Evropský parlament eh, je přínosný. Rozpočtový výbor má jako primární úkol především, jak si hospodařit řádně. A já nezastírám, že je mi z toho divně, protože my tady fungujeme v, nám, v nějakém systému, kde se výdaje nějak sami generují a e, lze to, myslím, spochybnit a kritizovat. Myslím, že došlo ke skutečnému pokroku v rámci dokumentů, které jsou nám předány. Každý rok v tom vidíme trochu lépe díky práci jednotlivých zpravodajů, ale v oblasti rozpočtu, nemovitostí a střednědobých a dlouhodobých perspektiv to není ono. Ten způsob jaksi zužitkování přeplatku na některých, v některých položkách to je zrazování rozpočtu. Jestliže eh, uvedeme někde nějakou položku, víme, že ono to bude dvakrát dražší, ale že se na to eh, se sbírají peníze z jiných položek, které byly úmyslně nadhodnoceny. No, tak já nevím. Ale osobně nejsem spokojen takovou prezentací a v oblasti investic, myslím, ještě můžeme učinit značný pokrok. No, Každopádně teď vrátím slovo zpravodaji, aby uzavřel tuto rozpravu. Uh, merci, monsieur président. Um, generally, I want to... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl všeobecně poděkovat kolegům jednak za laskavá slova, jednak za konstruktivní připomínky. Já bych ještě navázal na poslední myšlenku pana předsedy. Ano, samozřejmě, že 20% bereme jako orientační pokyn pro to, kolik chceme mít nákladů, ale musíme si uvědomit, že nejde o to, jak je velký ten objem peněz, ale co, za něj, co s ním děláme. Zda eh, získáváme efektivní hodnotu nebo ne. A eh, já jsem potěšen tím, že u mnoho kolegů se objevuje opakovaně e, to téma, kterým je disciplína, transparentnost a zodpovědnost, e, což jsou koncepty, které já plně podporuji a myslím si, že právě tyto tři myšlenky se táhnou celou zprávou. E, mnoho kolegů e, hovoří o, e, tom, o té obecné nahradě General Allowance a podle mého názoru, jak už řekl Gerard Depré, tohle se musí stanovit na, zač- na začátku příštího legislativního období. Do té doby s tím nic moc nenaděláme, ale myslím si, že bychom měli jakožto výbor eh, udělat kroky tím směrem, aby předsednictvo stanovilo nejlepší praxi a postaralo se o to, aby se z toho stal standard eh, pro všechny ostatní. Eh, také konkrétně, abych zareagoval na Paula Rybiga a na jeho komentář ohledně příspěvku na sekretariát, tak já mám obavy ne z úrovně výdajů tady v Bruselu, ale mám určité obavy ohledně výdajů těch takzvaných místních sekretariátů. Nic, eh, jinými slovy, co se děje v, člen, v kancelářích eh, v členských státech. Tam si myslím, že je potřeba více transparentnosti. Souhlasím také s panem předsedou i s panem Deprezem eh, ohledně toho, že musíme více hovořit o tom mopping up. Někteří kolegové hovořili o výdajích na volby. A tady bych chtěl zejména e, pojednat e, dvě otázky, které by položila Eider ohledně dialogu s národními parlamenty a ohledně komunikačního programu. E, já na to odpovím následovně. Myslím si, že je potřeba mít jasno ohledně toho, co děláme. Podle mého názoru, a to je opravdu můj osobní postoj, že vlastně v mé zemi, kdy probíhalo referendum a e, pro, existovalo určité informační vákuum a myslím si, že e, v podstatě nepřísluší e, parlamentu šířit propagandu jaksi. To by bylo naprosto špatně, ale na druhé straně je potřeba šířit osvětu a informovat ohledně toho, co parlament dělá a že to, co dělá, je velice důležitá funkce. A tím bych se chtěl vrátit k tomu, co už jsem říkal. Proč se to týká výlučně volebního roku? To by mělo probíhat pořád. A proto poněkud spochybňuji tu distribuci financí. Děkuji panu Tarandovi, eh, předchozímu zpravodaji, za jeho komentáře, které velice vítám. A znovu bych chtěl poděkovat kolegům, také paní Niriada Takže eh, slyšet eh, jako Irka eh, irštinu od Angličana, to je historický okamžik. Děkuji za podporu. Bien, donc vous aurez une réunion avec euh, les... Dobrá, takže budete mít schůzi stínových zpravodajů v nadcházejících dnech. Pozměňovací návrhy k návrhu zprávy pana Ashworda musí být předloženy do 15. března do 13 hodin. Hlasování v rozpočtovém výboru nastane 3. dubna a na plenárce bychom o tom měli rozhodnout 5. nebo 6. dubna. Tak a nyní pilotní projekty a přípravné akce. Máme dva zpravodaje pana Budesana, všeobecného zpravodaje pro rok 2018 a pana Gajera, kterého zastupuje paní Gardia Zabal. Tak já nevím, který z vás začne, pan Muresan nebo Lukiš. Logičtější bude, když Šejder začne, protože kolega Gajer to měl na starosti letos a já to budu mít na starosti příští rok. Eider? Eh, děkuji, pane předsedo. A navíc to provedu velice rychle, protože eh, jak se to zaznělo, pane Ria to nemůže být, už tady zazněly určité poukázání, nicméně tato předběžná zpráva jsem dorazila minulý týden přináší hodně informací ohledně těch pilotních projektů a přípravných akcí, které se schvalují pro tento rozpočet na rok 2017. Těch 79, které jsme schválili, již většina jak si funguje, nicméně pět, jak na to poukázala komise v tom výkonném sdělení, již mají právní základ a bude tedy, budou převedeny prostředky tady na ty eh, programy. I když bohužel se zdá, že některé z těchto projektů asi nebudou moci být zrealizovány. No a co se týče tedy těch eh, dalších čtyřech eh, projektů z té předběžné zprávy, tady se komise tedy nyní zabývá tím, jak je může implementovat. Z těch čtyř dva dostali známku A, dva dostali známku B. Já nevím, jestli tu máme teď zástupce komise k dispozici, aby nám mohla poskytnout více informací o tom, kde je vlastně problém nebo jaký druh implementace zamýšlí eh, komise provést v této věci, protože zatím ještě nerozhodli, jak to bude. Eh, rozhodně, ale zpravodaj chce říci, že je třeba zanalizovat mnohem podrobněji tyto informace z té předběžné zprávy a také eh, samozřejmě to zanalizovat společně s těmi dalšími příslušnými výbory, které jaksi mají pravomoci právě ohledně těchto projektů. To je vše, pane předsedo. Pan Munesan. Děkuji, pane předsedo jakožto zpravodaj pro rozpočet na příští rok, bych chtěl upozornit všechny kolegy, že samozřejmě, že každý poslanec na eh, výbory či strany mohou předkládat návrhy ohledně rozpočtu. Je to důležité vědět předtím, než předložíte nějaký pilotní projekt či akci, aby byly v tom hodnotícím procesu úspěšné a mohly být implementovány v příštím roce. Tak první důležitý, eh, první skutečnost, kterou musíte vědět, že je třeba uh, to eh, zasla takové předběžné hodnocení Evropské komisi před eh, prvním květnem. To znamená, pardon, 3. května. A ještě bych chtěl upozornit kolegy na skutečnost, že stávající pilotní projekty a přípravné akce, které budou prodlouženy, tak stejně tak musí být zaslány k tomu předběžnému hodnocení komise. Pak komise zveřejní svá zjištění a tady je pro kolegy důležité zase, aby věděli, že každý pilotní projekt či přípravná akce musí být předložena jako tedy návrh pro eh, rozpočet příštího roku. Tady je lhuta 31. Eh, srpna eh, pro ty návrhy za výbory či individuální členy a o měsíc později za politické strany a pak tedy společně na podzim předložíme ten balíček, podobně jako to bylo loni, a budeme konkrétně sledovat ty pilotní projekty či přípravné akce, které obdržely tedy to pozitivní předběžné hodnocení komise. Proto je nyní tak důležitá ta lhuta 3. května a e, u těch e, projektů, které obdržely to hodnocení A či B. Ještě chci e, říci, že jsem předložil návrh rozpočtu k těm pokynům na příští rok, tak tam jsem stanovil, že priority pro rozpočet na příští rok bude růst, pracovní místa a bezpečnost občanů. Růst a pracovní místa to proto, že občané v první řadě od nás požadovali, abychom opravdu vylepšili ekonomickou situaci, aby ta následně vedla k novým pracovním místům, aby docházelo k inovacím, aby evropská ekonomika byla inovační, aby se podpořily mladé střední malé střední podniky, mladí podnikatele. No a v tomto můžeme být úspěšní pouze, pokud tady bezpečnost podnikům i občanům bude zajištěna, proto je ta otázka bezpečnosti tak zdůrazněna. Tady jsme zapojili i ty agentury EU, které, eh, kterých se to dotýká, takže toto jsou naše hlavní priority. Zvláštní pozornost bude věnována u těch projektů a přípravných akcí, které soustředují na tyto oblasti. Takže já bych eh, v tomto bodu samozřejmě přerušil můj projev a budu se těšit na návrhy, které předloží ostatní kolegové. Děkuji. Merci, monsieur rapporteur général. Děkuji, pane generální zpravodaji. V tuto chvíli možná komise chce vystoupit pan Johan Rudel, nebo možná napřed dám slovo panu Delano. Já mám otázku na kamisi. Já jsem měl s kolegy jsme měli projekt eh, na podporu eh, včelařů v boji s varoázou. To bylo v loňském roce, myslím, nebo z rozpočtu 2015. A od té doby nemáme žádné zprávy od komise. A tak já bych se chtěl zeptat, jestli konečně bude existovat předložený projekt, který by byl tedy předložený, tak, aby bylo možno tedy předkládat nabídky. Je to 100 tisíc eur plus dohromady 900 tisíc eur, které doufám budou zachovány i pro tento rok. Děkuji vám, pan Zakov. Já mám taky poznámku ohledně pilotních projektů. Některé probíhají výborně, ale celá řada projektů tam nemáme dost informací, někdy kontaktujeme komisi, lidé z komise říkají, všechno je v pořádku, ale my, kteří jsme ty návrhy navrhli, nemáme více informací o průběhu těchto projektů. Když o tom hovořím, tak nejde o ty uh, nabídky a podobně. Nám jde o výsledky toho, co je implementováno a, a zajímá nás, jestli to, co bylo naším cílem, když jsme to navrhovali, jestli to je naplňováno. Děkuji. E, než dám slovo komisi, náš generální zpravodaj vyjmenoval priority pro rozhodování mezi jednotlivými pilotními projekty. Můžeme tam doplnit komunikaci. Já bych chtěl totiž říct, my jsme teď před chvílí hovořili o problému komunikace Evropského parlamentu. Někdy se mi zdá, že problém je, že novináři jsou takový si novináři pro jednotlivé země. Pokud bychom měli takový nějaký program Erasmus pro mladé novináře, aby e, navštívili jiné země, tak by to mohlo být přínosné třeba v naplňování toho našeho cíle lépe komunikovat a navázat v redakcích jednotlivých Mm, eh, deníku a novin nějakou si více místa v té hierarchii priorit témat pro Evropskou unii. A nyní bych dal slovo panu Joanu Hrlovi, který zastupuje komisi. Takže jakým způsobem postupujeme při hodnocení projektu, jak se zatřídují pod A, B, C, D a jak lze získat podrobnější informace aby ty podporovatelé pilotních projektů e, mohli nějak monitorovat průběh takového pilotního projektu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Komise samozřejmě vítá dnešní výměnu názoru a chtěl bychom zopakovat a zdůraznit, že eh, velká většina těch 79 pilotních projektů a přípravných akcí jsou implementovány. 70 z nich je implementováno, 4 se stále ještě analyzují ze strany komise Abych zareagoval na tu otázku zpravodaje, mohu říci, že nemáme žádné dodateční informace vzhledem k tomu, že ta zpráva eh, se objevila teprve minulý týden, takže u těch čtyř konkrétních projektů nemám dodatečné informace. Nicméně prioritu není žádný problém, je to jenom kvůli tomu, že stále ještě analyzujeme, hledáme nejlepší způsob, jak je implementovat a z toho důvodu doufám, že z těch, I u těch čtyř projektů budeme v nadcházejících dnech mít také dobré zprávy. Co se týče těch dalších pět projektů a přípravných akcí, které eh, nemohou být implementovány, tady eh, na to již eh, poukázala komise v dubnu loňského roku, ty už jsou pokryty stávajícím právním základem. No a jak bylo v tom společném textu rozpočtu 2017 dohodnuto. Komise bude převádět ty položky na odpovídající právní základ, který již pokrývá takové iniciativy. Tedy pouze pokud by ten projekt byl odhlasován v rámci jiného okruhu, v rámci VFR, tak by nemohlo dojít k transferu těch prostředků. Takže a já bych konkrétně chtěl poděkovat zpravodaji za tu revidovanou tabulku s harmonogramem. Ten navržený kalendář umožní komisi eh, poskytnout to hodnocení v příslušnou dobu před letním trialogem a stejně tak také pro rozhodování v těch příslušných zodpovědných výborů u vás v parlamentu. Co se týče konkrétních otázek, které tu zazněly, u konkrétních pilotních projektů. Tady jsem přesvědčen, e, že asi se k tomu budu muset vrátit u těch konkrétních otázek písemně, protože o tom nemám žádné konkrétní informace. Co se týče lepšího informování parlamentu, tady samozřejmě si přejeme vždy i nápomocní, kdykoliv, ale samozřejmě jsme také pod tlakem i při přípravě té zprávy k zveřejnění minulého týdne. Myslíme si, že tam byla poskytnuta dostatečná míra informací. Děkuji. Pane zpravodaji, paní zpravodajko, jste toho názoru, že ty reakce, odpovědi komise eh, odpovídají všechny otázky nebo je doplňují? Pan Morasan připomněl, že 3. května ve 12 hodin v poledne musí být předloženy pilotní projekty, které pak budou předmětem hodnocení dříve, než budeme tedy od, rozhodovat v rámci hlasování o rozpočtu. Dobrá, takže děkuji zpravodajům, komisi, paní Miriáda, jste připravená pohovořit o vašem návrhu stanoviska na, o podpoře připojení k internetu přístupu k internetu pro územní samozprávy. And actually, <clears throat> it's very positive. Děkuji. Um, je to velice pozitivní téma k hovoru v pondělí večer. Je to velice jednoduché, velice efektivní, e, tato myšlenka, a jde tady o inteligentní využívání peněz. Základní premisou je, že jde o iniciativu, která má co nejvíce evropských vesnic a měst vybavit bezdrátovým připojením k internetu zdarma na centrech veřejného života do roku 2020. Není na to vyčleněná obrovská spousta peněz, ale přesto si myslím, že to může přinést velkou změnu. Je to 120 milionů euro mezi lety 2017 až 2019 na instalaci, vybavení zavedení Wi-Fi v centrech veřejného života. Wi-Fi by tam byla přístupná v parcích, na náměstích, ve veřejných budovách, jako jsou nemocnice, muzea, knihovny a bylo by to propláceno velice geograficky vyváženě. Myslím si, že je, zás, že je to zásadní pro obce, které nemají přístup k internetu momentálně. E, myslím si, že by to posílilo postavení obcí. Bylo by to velice dobré pro sociální podniky e, a generovalo by to e, pracovní místa v obcích. Nevím, proč by s tím někdo měl mít nějaký problém, protože je to nesmírně efektivní. Podpoří to Eh, například cestovní ruch, eh, zdravotnictví a jak říkám, eh, oblasti, které nemají žádné připomnění, si myslím, že by měly být naší prioritou, zejména tedy venkovské oblasti, které jsou zcela odříznuté od velkých měst, která už teď mají přístupný internet. Všechny tyto obce z toho mohou mít prospěch. Myslím si, že 20 milionů bude uvolněno do konce roku 2017, takže to je 20 tisíc na jeden projekt, což je je, je jednoduché podat žádost o projekt, procedura je velice nebyrokratická, aby to bylo co nejpřístupnější pomocí online podávání žádostí. A místní orgány budou také zapojeny do projektu, takže já si myslím, že víc k tomu už není co říkat. Jedině snad to, že to velice hladce zvýší konektivitu na periferiích a je to velice pozitivní stanovisko a já bych byla vděčná, kdyby k němu měl někdo jakékoliv připomínky. Děkuji paní Miriada, děkuji za tuto významnou zprávu. Pan Torvalds. Děkuji vám, pane předsedo. Přestože zpravodajka říkala, eh, že u této otázky bychom neměli mít žádné problémy, tak já musím říct, že mám problémy s projekty, jako je tento. A proč? Protože to trošku vypadá jako servilita ze strany komise. Je to tak trochu jako házet buráky do výběhu v zoo a ne vždycky to prospěje věci. Existuje velice hezké eh, anglické slovo obsequinis, typ podlézání. A myslím si, že to je přesně to, co tu jde. Ale Tyto výhrady se příliš netýkají rozpočtového aspektu e, celého projektu. Je tu jedna zásadnější otázka. E, víceméně přesně před hodinou jsme hovořili o odhadech příjmů a výdajů a několik poslanců hovořilo o kyberbezpečnosti. A e, otevřená Wi-Fi zdarma je problém kyberbezpečnosti. Můžete si to vyzkoušet, můžete jít na eh, veřejně přístupnou Wi-Fi zdarma, někde se musíte zaregistrovat eh, facebookovým profilem a heslem. A pokud eh, do této Wi-Fi sítě se někdo nabourá, tak všechny informace, všechna jména z Facebooku potom mohou být ukradena. E, takže to je velice vážná e, kybernetická hrozba, která je spojená s Wi-Fi zdarma. A pokud bychom vybudovali zabezpečenou Wi-Fi zdarma, což by mohl být dobrý nápad, nebo přinejmenším lepší nápad, tak to se potom bavíme o úplně jiných penězích a úplně jiných částkách. Takže Někdy pomáhá neházet buráky do výběhu, ale spíš eh, se zamyslet nad eh, reálným dopadem toho, o čem hovoříme. No, každopádně eh, komise teď bude mít o čem hovořit. Pan Kristoforu? το δικαίωμα πρόσβαση στο ίντερνετ και το είπαμε πάρα πολλές φορές. Děkuji vám. Domníváme se, že eh, to, to, to právo na přístup k internetu je právem všech občanů a proto máme samozřejmě radost z toho pokroku, v kterých v této oblasti probíhá a myslíme si, že návrh komise jde správným směrem, že je to správný první krok, protože tímto způsobem se občané dostanou k internetu zdarma. Ale eh, musím také říci, že Evropská unie tady musí být aktivní. Na digitální vnitřní trh je možný pouze v případě, že všichni občané na něj mají přístup. A právě země, které jsou e, odlehlé, e, jako jsou ostrovní regiony, to jsou regiony, které opravdu trpí Eh, trpí tím, eh, jaké je jejich připojení k internetu, jaká je rychlost eh, a jaké jsou vysoké ceny. Tady potřebujeme rovné zacházení se všemi občany. Všichni musí mít stejné možnosti. Každý by měl investovat do těchto programů, protože každé euro investované do těchto programů vede k zisku. Vytváří pracovní místa, může posilovat, posilovat malé a střední podniky Komise by to neměla brát jako výdaje Každopádně ten objem prostředků, který je na to plánován, je nedostatečný. Chybí tady určitá vize, která by se orientovala opravdu na všechny, zejména na odlehlé regiony, na ostrovní regiony. E, tam e, by se mělo nejprve zkusit e, bezplatné připojení pro všechny. Tady si myslím, že komise by měla jít příkladem. Zakladatel Facebooku řekl, že osobně by chtěl dát přístup zdarma všem americkým občanům. A když něco takového dokáže jednotlivost, tak si, mysl, jednotlivec, tak si myslím, že to dokáže Evropská komise. Je to důležitá výzva, my se ji musíme zhostit. E, podporujeme Evropskou unii a myslíme si, že komise by mohla být ještě velkorysejší. Jak jsem už říkal, nejsou to výdaje, jsou to investice. A proto musíme tuto iniciativu podpořit, protože e, má e, značné výhody investiční, sociální a ekonomické. Tímto způsobem e, můžeme lépe provázat všechny občany Evropy vzájemně mezi sebou. V rámci politiky předsedy komise Junckera Eh, Evropská unie musí konečně se zabývat tím, co je podstatné. A tohle je opravdu nesmírně důležitý plán, který je strategicky významný. A 120 milionů euro na tři roky eh, tak na konci budeme nuceni konstatovat, že to nestačilo. A proto už teď bychom to měli eh, zrevidovat. Musíme navýšit tuto částku a ukázat, že v Evropské unii se něco může změnit, že může mít něco jinak. Děkuji, pan Negresku. Děkuji, já jsem také přesvědčen, že je to dobrá iniciativa. Samozřejmě, že podporuji, co kolega řekl, že Bohužel to není dost prostředků pro tak důležitý projekt. Ještě bych chtěl doplnit několik takových připomínek, několik scénářů. Za prvé, ano, musíme vylepšit přístup k internetům, k Wi-Fi ve vzdálených třeba horských oblastech, ale také vylepšit Wi-Fi připojení v oblastech, kde lidé nemají ani nezbytné příjmy, aby za takové internetové připojení mohli Mm, si pořídit. Takže ta sociální rovnost, to bychom měli zvážit, nejen tu, eh, ty zeměpisné rozdíly. Za druhé, je třeba zajistit, že nebudeme investovat do takových připojení Wi-Fi, kam už jsme investovali v minulosti za stejným účelem. Měli jsme různé národní programy, které měly umožňovat přístup k bez platnému internetu, takže třeba zajistit, že budeme financovat přístup eh, k Wi-Fi v jiných komunitách. Za třetí jsem přesvědčen, že společně s tím potřebem bychom měli s projektem bychom měli zdůraznit potřebu digitálního vzdělání, zajistit to. Já jsem pracoval v takové oblasti, takže není třeba přehánět eh, v té kyberbezpečnosti, ale je třeba mít eh, řádně digitálně, řekněme, proškolené občany. A v neposlední řadě otázka udržitelnosti. Vytvoříme připojení Wi-Fi, může to být dobrá síť na 2, 3, 4 roky, ale co bude poté? Bude muset být nahrazena nebo uzavřena, nebo jak to bude? Takže musíme přemýšlet už teď o udržitelnosti, protože když nebudeme investovat dobře, tak v podstatě následně přijdeme o prostředky. Děkuji, pane Rubik. Moc krát děkuji za tuto důležitou zprávu. Já si myslím, že bychom si měli dávat pozor na to, aby byla zachována technologická neutralita eh, ve všech případech. Na jedné straně eh, tu máme ten eh, rollout 5G, který musí být financovan telekomunikacemi a potom tu máme bezprostřední konkurenci prostřednictvím rozvoje Wi-Fi. Tady stojí proti sobě dva systémy. Jednak telekomunikace se silnou celoevropskou regulací a na druhé straně e, potom e, Wi-Fi, která se těší značné svobodě. E, proto bych chtěl upozornit na takovéto případy a naléhat na to, aby tyto prostředky byly zadávány transparentně prostřednictvím veřejných zakázek a aby se to dostalo až k malým a středním podnikům, aby i ty měli šanci v těch místních veřejných zakázkách eh, zřizovat eh, veřejná Wi-Fi připojení. A já děkuji kolegu Torvalcovi, eh, protože samozřejmě občané musí mít jistotu, že jsou chráněni proti kyberútokům na síti a že jsou v bezpečí a že jejich připojení není jaksi napíchnuté, že, že není heknuté a že zkrátka mají ochranu. E, proto si myslím, že je důležité také v této oblasti zohledňovat při zadávání veřejných zakázek, aby e, byla e, naplněna bezpečnostní ustanovení. Děkuji. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v průběhu předchozích diskuzí když jsme se zaměřovali na pilotní projekty, přemýšlela o tom, že jsou tu různé testy na to, jak zjistit, eh, jak tedy je to s financováním. Například eh, zda se řádně vynakládá z prostředky poplatníků. Dále, zda je tu opravdu důvod jak eh, a co provádět na úrovni národních států a za třetí zda je to něco, co opravdu přinese tu obecnou přidanou hodnotu. No a jak vyplynulo z předchozích eh, diskuzí, je tu celá řada projektů, u kterých to nebylo úplně takto zřejmé. A co se týče eh, veřejného připojení Wi-Fi, zdá se mi, že je tu něco, s čím bychom mohli opravdu pokročit k vynakládání těch veřejných prostředků, ale já tu vnímám potřebu toho, aby to provedla Evropská unie než národní státy, které by zjistily tedy, kde je lepší zajistit to pokrytí. A mám určité také obavy ohledně té potřeby projektu čistě z doby e, začínání s tím pokrýváním Wi-Fi ve veřejných prostředcích. Před několika lety by to byla obrovská potřeba prostě když jste neměli datové balíčky v telefonu. Nicméně dnes si opravdu myslím, že velká většina lidí má mobilní telefony s datovými balíčky takže si říkám, jestli ten argument, že je to opravdu přidaná hodnota, zda je to reálný argument a jak to s ním bude za pět či deset let. No a v neposlední řadě eh, zaznělo to, že tu hovoříme o určité finanční obálce nad eh, možnosti evropského rozpočtu a to si myslím, že by měla být taková určitá obava pro nás. A Remer Boge. A nyní má slovo Reimer Děkuji moc krát, pane předsedo. Já si myslím, že tohle je nesmírně důležitá debata, kterou tady musíme vést, protože samozřejmě souvisí s debatou eh, ohledně životních podmínek eh, obecně vzato v Evropské unii a o té rovnovážnosti na jedné straně a eh, situaci některých regionů na druhé straně. Musíme tady rozlišovat mezi debatou o tom, jak zpřístupnit internet voličům na veřejných místech. Eh, je hezké to udělat. Já si myslím, že eh, když se podíváme, eh, co, se, co probíhá mimo Evropu, tak v některých regionech i Jižní Ameriky je to připojení často lepší než v Evropě, včetně mé vlasti. Je často realitou, že v mnohých regionech probíhá ten vývoj, kdy už se nemůžou prodávat domy, protože nestačí infrastruktura. A k moderní infrastruktuře patří i tato technologie. Já jsem z obce, která má 700 obyvatel a leží 40 kilometrů severně od Hamburku. A velké telekomunikační společnosti neměly vůbec zájem eh, investovat do venkovské oblasti eh, a rozvíjet tam technologie a už eh, asi, asi celá desetiletí jsme museli čekat, než si na nás vzpomněli. A proto bych chtěl říci na tomto místě ohledně té zkušenosti, kterou mám, že nestačí jen čekat na peníze e, z nějaké nové evropské e, kapsy, ale otázka zní, e, zda to má jít z rozvoje venkova nebo z jiných strukturálních fondů, protože tady hovoříme o celé dimenzi venkova. Jen příklad z praxe. Obce, které mají 700 až 2500 obyvatel, může se účelově spojit deset obcí a z vlastního obecního rozpočtu našetří nějaké peníze, nazbírají podpisy. My jsme získali 80% domácností na podpisových listinách od těch nejmladších obyvatel až po ty nejstarší, protože všichni věděli, že jejich domy bez trvalého připojení k internetu nebudou mít hodnotu a přispěje to k vylidnění celé oblasti. Každý přispěl svým dílem, každý si uvědomoval, že e, to stojí za to. Pokud se nepřipojíme teď, v budoucnu to bude stát více. A teď máme skleněná vlákna, rychlost je neuvěřitelná, kvalita života se obrovsky zlepšila a pokud jde o pracovní místa, e, tak je možné nyní pracovat i z domova. Takže to prospívá i ekonomice, rozvoj struktury ve venkovských oblastech, a je možné na tom i trochu něco vydělat, ale k tomu je také potřeba vlastní iniciativa. Například takovéto účelové svazky, eh, které lze uzavřít a trošku vzít prostředky do vlastních rukou, rozhodnout se o vlastních prioritách eh, a pokud k tomu dostanete podpůrné prostředky, tak fajn, ale eh, radil bych nespoléhat se na to, až něco kápne z evropského rozpočtu nebo národního rozpočtu nebo rozpočtu spolkové země, protože si myslím, že to potom není příliš konkurenční. Děkuji. Merci. Děkuji. A poslední má slovo pan Zdechovský. K tomu, že je ohlášeno hlasování, tak jenom krátký pří, příspěvek. Já jsem myslivec a rád chodím do lesa a zjišťuju, že v některých částech lesů začíná být čím dál lepší pokrytí i vysokorychlostním internetem. A myslím si, že to je naprosto zbytečný. Vysokorychlostní internet by měl být tam, kde jsou lidé a ne tam, kde jsou zvířata doteď neznám žádný zvíře, které by ho využilo a pár myslivců, kteří jdou občas do lesa na hon, prostě ten vysokorychlostní internet nepotřebují. A možná na základě toho, že jsme třeba v některých částech dostali, dostali dotace z Evropské unie a využili jsme je na zlepšení konektivity. Takže já, kolegové, nesouhlasím s tím, ať se tolik propojujeme. Já v lese vysokorychlostní internet opravdu nepotřebuju a opravdu důrazně žádám komisi, komisi, aby případnou konektivitu Evropy využívala na města, nikoliv na lesy, kde chceme mít klid na to pozorovat zvířata. Děkuji. No jo, zvířata by mohla být pak varovaná, eh, že se blíží lovec. Rozhodně je to velká investice a možná, že fondy soudržnosti by třeba mohly přispět eh, tehdy, kdy místní samozprávy to budou považovat za prioritu a taky Evropa by možná měla více investovat do eh, vesmírných programů a do eh, družic, aby zvýšili hustotu některých spojení. A nyní paní Miriada, prosím na závěr stručně. Ano, já to vezmu velice stručně. Chtěla bych poděkovat všem za připomínky. Já si rozhodně nemyslím, že jakákoliv kybernetická hrozba by měla být problémem. To bude v kompetenci poskytovatelů a místní orgány nad nimi budou mít dohled, takže to není dostatečná výmluva ne, eh, nevyslovit se pro tento návrh. Souhlasím s tím, že je potřeba se eh, soustředit na oblasti nejvíce postižené chudobou. A k tomu, co říkal některý z předřečníků o datových balíčcích zdarma, které nepotřebují, tak nedělejte si iluzi. Jsou lidé, kteří nemají co jíst a kteří nemají za co topit ve svých domovech a poslední, co si můžou dovolit, je datový balíček zdarma. Eh, takže aby tito lidé byli motivováni dostat se z pasti chudoby, je potřeba potřeba udělat aspoň tento malý krok. Není to velká investice, není to dost, ale aspoň je to krok správným směrem. Rozhodně ale eh, přijímám všechny Eh, komentáře a k tomu poslednímu řečníku eh, ohledně lesa. Pokud si zlomíte nohu nebo pokud potřebujete informace o tom, jak rozdělat oheň, tak oceníte eh, přístup k internetu zdarma. Ale ne, žerty stranou. Tady nejde o venkovské lesní oblasti, tady jde o chudé městské oblasti, právě tak jako o malé venkovské oblasti, které jsou izolované a těch máme hodně. Takže já beru všechno, co jste říkal a doufám, že zpráva dopadne dopadne pozitivně. Děkuji. Děkuji. A navíc se můžeme v lese zabloudit. Tak, ti, kteří chtějí předložit pozměňovací návrhy, mohou tak učinit do 9. března do 12 hodin v poledne. Eh, v rozpočtovém výboru budeme hlasovat 3. dubna a na výboru, který je příslušný, pro tento návrh, to znamená výbor ITRE, tam bude hlasování 25. dubna. Vážení kolegové, takže nyní přistoupíme k hlasování. A tak vás vybízím, abyste vsunuli své hlasovací karty do hlasovacích zařízení, abychom si udělali zkoušku. Zahajuji hlasování. Ça fonctionne pas? Nefunguje to? Jenom takovou otázku. Já, když se koukám na hlasovací seznamy, tak eh, bych se chtěl zeptat, zda jste vyhlásil někdy v minulých týdnech závod v tom, kdo dá nejvíc pozměňovacích návrhů. Já tady koukám, že kolega Montel, eh, kolegyně Montel eh, dala 501 pozměňovacích návrhů, jenom u té třetí zprávy a zda opravdu budeme u všech, u všech muset hlasovat a zda budeme muset hlasovat u všech elektronicky. Tady. je Já nejprve ukončím zkušební hlasování. To je to zkušební hlasování. Možná budeme mít některá hlasování en bloc, jestli s tím souhlasíte. Tím bychom ušetřili trochu času, pokud pozměňovací návrhy eh, třeba eh, mají za cíl odstranění většiny textů, pak eh, se poradím, zda chcete hlasovat en bloc, ať už se jedná tedy o vlastní články textu nebo body preambule. Takže nejprve zpráva pana Muresan eh, o eh, přípravě rozpočtu pro rok 2018 eh, oddíl 3. Takže nejprve kompromisní návrh 1a, Kdo je pro? Děkuji, Kdo je proti? Drželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 1b, Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 43, kde je pro? Napřed 43, prosím. Proti? Drželi se? Návrh byl zamítnut. 44, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 2, kde je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Ústní pozměňovací návrh. Výzkumné infrastruktury, Research Infrastructures and SMEs ASCII Enablers of Growth and Jobs. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 4, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 85, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní návrh 5, pro, proti, zdržel se, Schváleno. Pozměňovací návrh 92. Pro. Proti. Drželi se zamítnuto 93. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 94. Pro. Proti Drželi se? Zamítnuto. 160 pro, proti. Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 160. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. A nyní dávám slovo zpravodaji ke kompromisnímu návrhu číslo 8. Děkuji vám, pane předsedo. K kompromisu 8 máme jedno drobné ústní pozměnění a sice přidání slova especially. Pouze toto jedno slovo, tedy higher social impact and in the European regions. Takže with higher social impact, especially in the union's poorest regions. Ten zbytek potom zůstává bez změny. Takže k tomuto kompromisnímu návrhu číslo 8 8 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 10. Omlouvám se, pozměňovací návrh 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 139 bude rozdělen do čtyř částí. Ale Kompromisní návrh 10 byl přijat, takže první část odpadla. Zbývá druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtvrtá část, kde je, ta odpadla. Pozměňovací návrh 149, kde je pro, proti, Není to moc jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 149. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 19 hlasy proti 13. 150, kdo je pro? Proti? Drželi se. Návrh byl zamítnut. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Návrh byl přijat. Kompromis. Pozměňovací návrh 161. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 12. Pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 184 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 170 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 196, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 199, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 18, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 228, kdo je pro, proti, Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 230 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 232, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, 233 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 234 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 236 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 237 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 238 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 239 pro, proti, promiňte, trošku jsem se popletl. Takže 238, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, devět, omlouvá se předseda. 239 je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 240. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 241 pro. Proti? Drželi se schváleno. 242. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 244 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 204 246. 244 byla právě přijatá. 244. Kdo je pro 244? O tom jsme už hlasovali. Říká pan předseda. Takže 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 253, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromis 20, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 267 staženo, 268, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 270 pro, 269, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 270 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 272, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 12. Pozměňující návrh 12 pro, proti, drželi se zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A navrhuji, aby návrhy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 byly předmětem hlasování en blok, kde pro, proti, zdrželi se, návrhy jsou zamítnuty. A nyní hlasujeme o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat, 28 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o zprávě kolegy Estebana Gonzálese Ponce. A to se týká řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech. Nejprve pozměňovací návrhy 4 a 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh 7 pro? proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, kdo se zdržel, myslím, že to bylo zamítnuto, eh, takže eh, zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 8. Klug. Ehm, končím hlasování. Návrh byl zamítnut 19 hlasy proti 12. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. Návrh 10 pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 11 pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl zamítnut. 12 pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl zamítnut. 13 pro? proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, poznací návrh 1, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh číslo 3, kde je pro, proti, kdo se zdržel, návrh byl přijat. A nyní závěrečné hlasování bude jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat, 29 hlasy pro, 3 proti a jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodaji. A nyní pan zpráva pana Depréze. Tam je tedy to číslo 9, to je přesunuto na duben. Už jsem to tedy uváděl. Máme 501 pozměňovacích návrhů ke zprávě Žerára Depréze o Eurodaku, takže bych chtěl navrhnout, vzhledem k tomu, že máme pozměňovací návrhy paní Montel, které mají všechny za cíl vyškrtnutí, takže v souladu s, naříz, s jednacím řádem se můžeme vyjádřit jediným hlasováním ke všem těmto pozměňovacím návrhům. Souhlasíte s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo je pro? Abychom hlasovali en bloc. Kdo je proti? Takže Pane Arnoute, chtěl jste vystoupit? Ano, mě by jenom zajímalo, proč by někdo podával 500 pozměňovacích návrhů a potom hlasoval pro to, aby se o nich nehlasovalo. To mi připadá trochu směšné. Takže Budeme hlasovat o blok o všech, máte tam seznam pozměňovacích návrhů, je to, začínáme u pozměňovacího návrhu 84 a celý ten seznam končí na straně 24 Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Děkuji. Kdo je proti těmto pozměňovacím návrhům? Kdo se zdržel? Takže velkou většinou byly tyto pozměňovací návrhy zamítnuty. A navrhuji postupovat stejným způsobem u bodů preambule. E, to máme na straně 25 a 26. 26 až do poloviny. Takže to začíná u, u bodu 17 a končí to bodem 83. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A jsou zamítnuty. A nyní Pozměňovací návrh 88 pana Demlanu, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 80, 95, kdo je pro, proti, e, zdržel se, schváleno, 7 pro, proti, schváleno, 8 kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 460, kde je pro, proti, schváleno, 12 pro, proti, Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl schválen 19 pro 13 proti. Návrh 13 pro, proti. Zvedejte prosím vás dobře ruce. Takže návrh 13, kdo je pro? Proti? zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. Návrh byl přijat 18 pro, 13 proti. Body eh, preambule 14. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1 pro, proti, zdr- zamítnuto 21 pro, proti, zamítnuto 2 pro, proti, zdržel se, schváleno návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno 4 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 26, kdo je pro, proti, všechny ruce se nezvedly, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl schválen 19 pro, 13 proti, 5 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 31 pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 31. Končím hlasování. A návrh byl přijat 17 hlasům proti 14. 35 pro, proti. Elektronicky budeme hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 20 hlasy proti 12. Zvedejte prosím ty ruce. Návrh 6, kde pro? proti, schváleno 48 pro, proti, návrh byl přijat. Je tam pochybnost, dobře. Takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 48. Končím hlasování. 18 pro, 14 proti, návrh byl přijat. A nyní k celkovému textu zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat 19 hlasy proti 13 a nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Gardia Zabal o správné skladbě financování, nalezení rovnováhy mezi finančními nástroji a granty v politice soudržnosti EU. Kompromisní návrh jedna, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4. Pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, Myslím, že návrh byl zamítnut, ale zkontrolujeme si to elektronicky. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 10. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 16 hlasy proti 15. Takže to byl návrh 10. A nyní 11. Pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 2. Pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. Návrh 14. Pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 19, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 21, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 27, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 28, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 29, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 30 pro, proti, zdrželi se, přijat, 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 34 kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, 35 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 36 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 37 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, 38 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 39 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 40 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat, 41 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat, 42 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. A nyní o celém textu budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 28 hlasy proti dvěma. Blahopřeji paní Gardia Zabal. Sur euh, le budget. A nyní třetí oddíl rozpočtu, tam není žádná žádost o převod. U ostatních oddílů rozpočtu 2017 pan Taran. It happens that, uh... Děkuji. Děkuji. Stává se, že Evropský soudní dvůr by měl platit určité odškodnění společnostem, které se obracejí proti komisi. No a my jsme zaznamenali, že ty prostředky eh, jdou z eh, výplat či odměn a tady to jsem citoval z textu komise Měl by toto, tuto žádost na ombudsmana byl vysvětlena nyní? K prvnímu bodu chce někdo se na něco zeptat zpravodaje, není tomu tak. Takže jedná se o první žádost o transfer v prospěch soudního dvora. Musíme hlasovat elektronicky? Jestli nejsou námitky a námitky nejsou, tak jestliže, takže to považuji za schválené. A druhý transfer, pane Taráne? u toho druhého se um, má zvýšit flexibilita úřadu ombudsmana. Jde o velice um, malý transfer. Jde tady o změnu uh, jednoho stálého místa na dočasné místo. Hmm, žádné žádosti o vysvětlení, hlasování není nutné, pokud nejsou námitky, tak eh, tento převod považuji za schválený a paní Holmajer nás mohla seznámit se zprávou o plánech Frontexu v oblasti nemovitostí, ale zřejmě informace nebyly zaslány včas, proto aby naše zpravodajka mohla vyjádřit stanovisko, tudíž hlasování se odkládá. A tím jsme ukončili hlasování. Chtěl bych říci, že budou nějaké změny. Příští eh, žádná schůze 20. a 21. března bude předcházet schůzi, která se bude konat 27. března a současně bude zrušena schůze ze 30. března. Takže 27. místo 30. Nemám žádné další body na programu. Pokud ani vy nemáte žádné otázky, tak ukončím naše zasedání a poděkuji vám za aktivní účast. Přeji hezký večer.